Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. Witam naszego gościa pana. otevírám schůzi. Vítejte všichni, vítejte pane komisaři. Zápis včerejší včerejší schůze a přijaté texty jsou již k dispozici. Máte nějaký komentář k zápisu? Není tomu tak. Takže mm, zápis je přijat. Já jsem dostal od rady první eh, pozici k směrnici o